Vážení kolegové, zaujměte laskavě místa. Máme poměrně nabitý program. Nejdříve paní McGladovou, pak eh, paní komisařku. Nejdříve bych vám rád podal krátkou zprávu ze zasedání koordinátorů, které se codlo na tom, že ten T a um, ta spole, společná evropská facilita budou vždy dva zpravodajové, jeden se socialistů demokratů, jeden z EPP a ta to Connecting Europe, tam navíc ještě budeme muset spolupracovat s, výrobem, s výborem pro průmysl, takže budeme pokračovat na tomto principu, ale myslím si, že byste o tom všichni měli vědět. Máte před sebou návrh pořadu jednání, jste s ním všichni spokojeni? Pokud ano, tak bych si dovolil přejít přímo k položce číslo 3, výměna názoru s paní Jacqueline McLeodovou, výkonnou ředitelkou Evropské agentury pro životní prostředí. Eh, Jacqueline, eh, prosím tě, eh, zahaj 10-15 minutovým příspěvkem a pak budeme mít dvě kola otázek a odpovědí, než přejdeme k paní komisařce Hedegardové. Tedy paní výkonná ředitelka EEA Jacqueline McLean, Děkuji. Máte před sebou tu zprávu, to je, jak my tomu říkáme, semestr 2011, eh, indikativní spravodajské mechanismy za dopravu a životní prostředí. Já už jsem před vámi po druhé a je to víceméně takový průběžný program prací a já chci vám poskytnout přehled těch hlavních eh, poselství dobré zprávy v podstatě. Zdá se, že klíčové ukazatele hovoří o pozitivech. Je dobré, že se spolupracuje na e, cestovní mapě tady s výborem pro dopravu pro evropský dopravní prostor. To bude rozhodně dobrý nástroj, cený nástroj při aktualizaci eh, vaší činnosti. Zpráva se opírá o údaje z roku 2009, eh, často to jsou jediné údaje, které máme, prezentace, kterou eh, vám poskytnuje, kde se nacházíme, kam se ubíráme a jak daleko chceme dojít. Takže v tom velkém obraze, tam bychom si velice přáli, abychom mohli říci, že sledujeme cestu k pokroku a víceméně vidíme i pokroky. Takže emise, energie, hlučnost a biodiverzita. Tím se budeme zabývat nejvíce, protože to jsou ty nejkritičtější ukazatele, ale včera jsme například eh, vypustili zprávu o kvalitě vzduchu a tam samozřejmě se eh, to kříží a prolíná se problematikou dopravy. Znečištění z dopravy ve srovnání s rokem 2009 bylo sníženo. Sice musíme mít na paměti, že by se to mohlo vázat s ekonomickou krizí, ale zároveň se musíme eh, důvody zabývat. Bohužel se hlediska kvality vzduchu u, u eh, malých částic a dusičnanu, tam se nám nedaří plnit eh, ukazatele u těch dusičnanů, oxidu dusičnanů, tam to může vést k dýchacím problémům a 41% monitorovacích stanic se to týká. U e, energetiky a spotřeby energie právě u dopravy od roku e, 1990 do roku 2007 o 4% se to snížilo do roku 2007, ale zdá se, že by se to znovu mohlo začít zvedat po té, co eh, ustane krize. Hluk, to je problém. 100 milionů lidí stále ještě je vystaveno dlouhodobě eh, nadprůměrnému hluku z vozidel u hlavních dopravních komunikací. Je tady celá řada důvodů, proč to velice hlídáme, nejen eh, z auditorského, eh, tedy z hlediska sluchu, ale i jiných hledisek. Samozřejmě, že to má vliv na schopnost relaxovat, soustředit se a tak dále. Jinak vidíme rovněž z literatury, že hluk může vlastně narušovat kognitivní rozvoj dětí, například tím, že jim narušuje spánek a rovněž endokrinní nerovnováha, kardiovaskulární choroby. To vše se pojí s hlukem a tady si myslím, že na to musíme více soustředit. Doprava, jak víme, měla vždy eh, vliv eh, silniční toky, dopravy a tak dále máme takzvané fragmentační mapy a tak, jak už jsem řekla, dokonce jsme svědky toho, že například eh, ekvivalent eh, toho, co je Belgie jako země, je pod betonem. Téměř 30 evropských evropského území je vysoce fragmentováno, fragm- roztříštěno, takže ztráta biodiverzity, pokud ji chceme měřit, zejména do roku 2020, tady musíme být velice bedliví, protože jsou určité citlivé oblasti, když hovoříme o dopravních sítích, jak na to, kam se chceme dále vydat. Určité zlepšení částečně kvůli krizi, ale i pozitivní trendy, o kterých se domníváme, že přes hospodářský růst se nebudou zhoršovat. Takže ty stimuly musíme správně nastavit. Když pohledneme zpět, tak se nám to nevždy dařilo. Například eh, průměrná eh, skutečná cena byla pouze 15 procent vyšší v roce 2011 než v roce 1980. Mm, takže musíme stále ještě pracovat silněji na tom, abychom vybízeli k mm, ekologičtějším dopravním prostředkům eh, cíle. Ehm, máme poprvé ehm, komplexní sestavu cílů právě z hlediska dopravy, které jsou relevantně vůči životnímu prostředí a eh, čeho se dá docílit. Ehm, politiky, eh, dávat lidem do rukou schopnost rozhodovat, integrovat vše dohromady, ale celkově se nejedná pouze o cíle, jedná se o změnu chování, návyku, lepší pochopení eh, toho, jak to může vypadat ve srovnání s tím, jak to vypadá nyní. Už o těch znečišťujících eh, látkách ve vzduchu už jsem hovořila, jinak emise snižování emise ne vždy přímo vedou k zlepšení ambientního ovzduší. Tedy tam musíme na tom zapracovat, aby ten výstup z hlediska životního prostředí eh, byl jasný, protože tady máme často takový koktejl těch znečišťujících látek, které dlouhodobě působí negativně na životní prostředí. Stěžádostivé cíle, jak daleko chceme v nich zajít a jsou reálné. Víte, že do roku 2030 se mají snížit o 20 skleníkové plyny a potom um, o 50 v tom dalším horizontu. Um, Doprava přispívá téměř čtvrtinou, včetně mořské dopravy, do uh, těch um, celkových uh, výstupů a bohužel 27% nad úrovní roku 1990. Takže už od samého začátku musíme opravdu si jasně říci, že máme požadavky opravdu dramatické v té oblasti snižování. Druhá věc, to je um, doprava. Um, osobní doprava, tam hlavně roste letecká doprava, ale o 23% vzrostla i doprava automobilová a je obrovská na zdále poptávka. E, kvůli e, krizi, z důvodu krize se to trochu snížilo, ale zcela minimálně, takže se s tím nedá vlastně počítat. 23% to jsou auta, pak e, autobusy, autokary a až pak železnice, takže bohužel auta nám tady dominují, tu krajinu, eh, ten kontext a cokoliv navrhneme, tak musíme mít eh, konkurenceschopný a eh, efektivní systém tak, aby, se, aby docházelo k přesunu na jiné mm, příznivější druhy dopravy. Takže co tím říkáme? Například nákladní doprava od roku 2007 se snižuje, což je hlavně, tady jsme si téměř jistí z důvodu krize, ale e, právě v roku 2009 kvůli tomu nám dominovala osobní doprava automobily a bohužel u té železnice to bylo 16, o 16% méně. Dále máme další cíl 40% do roku 2050 a tam emise CO2 eh, musí být rovněž sníženy o 40% eh, a tak dále. Takže vidíme jako svou úlohu, abychom zde byli schopni monitorovat i splodiny eh, z letecké dopravy, a z lodní dopravy, rovněž lodní nákladní e, dopravy a musíme na tom spolupracovat rovněž se sektorem e, obchodu, který musí dopravě pomoci v této politice. A nakonec politika komise snižování e, konvenčního silničního způsobu dopravování a dosavadních automobilů na pevná paliva. Eh, tam to rostlo tradičně eh, o zhruba 5% ročně. Většina je eh, vozidel na LPG a tam je to 0,02% u těch elektrovozidel. Mm, tam to roste o půl procenta až eh, procento mezi rokem 2004-2010. To jsou autobusy tedy, o kterých mluvím, jinak se to moc nezměnilo u těch, eh, u toho předpisového rámce, u mm, nařízení, tam snižování emisí CO2 u nových automobilů. Tam se ukázalo, že nová auta v roce 2010 byla o pětinu účinnější ve srovnání s tím, jak to vypadalo před deseti lety. Takže takové zlepšení. My brzy přijdeme s aktuálními informacemi u těch nových autech společně s komisí, ale oni nám neukážou průměrné um, emise CO2 u aut. Ale samozřejmě je tady rozdíl ještě mezi testovacím cyklem a potom tím, jak to vypadá v praktickém využívání, tedy eh, rozdíl mezi tím, jak to vypadá, když se něco testuje v továrně a pak eh, na silnici, jak to auto se chová. Čili tam bohužel eh, to, mm, kam míříme, vypadá trochu jinak ve srovnání s tím, co se snaží výrobci vyrobit. Takže my doufáme, že tady e, nějaký pokrok bude. E, z důvodu Bílé knihy u komise je to vše tak trochu kondenzováno. My se budeme snažit mezi vás chodit a aktualizovat situaci nikoli pouze v sektoru dopravy, ale rovněž v tom, co se děje jinde. E, nejen z hlediska e, efektivity zdrojů, ale rovněž z hlediska různých cílů, a otázka je, daří se plnit všichni, anebo musíme eh, prioritně zacházet s některými eh, právě z pohledu dopravy. Doufám, že je to dobře. Velice děkuji. Paní McLeod a my začneme nejprve panem Grošem za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme za veškeré informace. Samozřejmě budeme potřebovat ještě trochu času na to, abychom si to celé přečetli. A určitě se eh, vám ještě ozveme s otázkami, ale již nyní mám některé otázky, které se týkají <clears throat> naší současné práce. Eh, nejprve eh, hranice 300 kilometrů, o které hovořila komise. Máte vy příslušné údaje, příslušná data o rozdělení mezi jednotlivé způsoby dopravy v jednotlivých zemích Eh, já bych tedy chtěl eh, konkrétní odpověď na tuto otázku. Druhá otázka, energetická spotřeba na jednotlivé druhy dopravy, tak jak jste to popsala. Eh, v té energetické spotřeby Je v tom zahrnuta pouze, zahrnuto pouze použití e, toho daného dopravního prostředku nebo i jeho stavba? To je druhá otázka. A třetí otázka. Znáte je diskuzi, kterou vedeme v rámci e, námořní politiky, pokud jde o e, stíru. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v Evropě jsou velké. Mezi severem a jihem již nějakou dobu je tomu tak, že jsme konfrontováni s tím, že e, přítomnost síry e, v přístavech je velmi škodlivá pro lidské zdraví, ale na volné moři to může mít dokonce pozitivní dopad na e, klima. Takže k tomu, mohla byste se k tomu vyjádřit. A konečně další otázka se týká mobility. Komise na příští desetiletí očekává mnoho, pokud jde o elektromobily. Vytvořili jste nějakou analýzu toho, odkud pochází proud do těch elektromobilů, jestli tedy elektromobily neby nemohly dokonce být horší než eh, současné stávající dopravní prostředky. A konečně poslední otázka. Pokud tedy vytvoříte vztah mezi dopravním prostředkem a jeho použitím na eh, osobu, tak eh, můžeme tedy srovnávat automobil, osobní automobil, autobus, vlak. Vycházíte z toho, že ty vlaky budou plně obsazeny, anebo je to od toho oproštěno, pokud děláme takovéto analýzy, takováto srovnání? To je tedy pět otázek, které jsem vám chtěl položit. Děkuji. Děkuji a nyní za SND pan Alkadraui. Děkuji, pane předsedo. Vy jste, paní Meglejdová, hovořila o Bílé knize kde se jednoznačně praví, že nákladní doprava do roku 2015 eh, stoupne o 80%. To znamená, že musíme nyní realizovat již opatření. Některé z cílů už jste oslovila, ale já si kladu otázku při veškerých těchto opatřeních obsažených v Bílé knize, si kladu otázku, jak chcete to celé vyhodnocovat pro dosažení cílů. Jak budou tyto návrhy vyhodnocovány? Co je podle vašeho názoru to nejdůležitější? To tedy znamená, co jsou priority pro to, abychom skutečně dosáhli určité změny v oblasti dopravy. Tady v Bílé knize jsou sice konkrétní návrhy, ale víte, že celá řada z nich konec konců eh, bude těžko realizovatelná a prosaditelná v praxi. Jedná se o internalizaci externích nákladů, o tom už jsme také hovořili na našem výboru, zejména v souvislosti se směrnicí o eurovinětě a silniční přepravě. Proto tedy má otázka, kterou jsem vám právě položil a rád bych se připojil k panu Grošovi, s ohledem na těch 300 kilometrů. Samozřejmě se tady jedná především o provoz na dlouhých eh, trasách, ale příměstská doprava přece způsobuje také škodliviny a obzvláště nebezpečné a obzvláště velké ohrožení zvukem hlukem, pardon. Možná by bylo dobré, kdybyste nám tedy vysvětlila, jak chcete krátkodobě všechny tyto záležitosti bezprostředně na evropské úrovni realizovat. Máme tady cíle do roku 2050, a to je poměrně vzdálená doba, ale my musíme přeci bezprostředně také vykazovat nějaké výsledky. Kde si myslíte, že můžeme, můžeme začít? Děkuji a nyní za liberály paní Meissner. Děkuji. Dovolte mi, abych i já srdečně poděkovala za prezentaci paní McLeay, kterou jsme si právě vyslechli. I já mám k tomu samozřejmě určité poznámky a dotazy. Za prvé, eh, jedna otázka musíme si celý ten dokument teprve nastudovat, ale chtěla jsem se zeptat, jestli je tam něco o dopadu inteligentních systémů na e, emise a na účinnost, protože je to v podstatě tak, že v té městské dopravě platí, že čím inteligentněji je doprava řízená, tak tím méně dochází k dopravním nehodám, ale kromě toho je to tak, že je e, efektivněji používán benzín, je účinně e, používáno palivo a to znamená, že jsou menší emise. Jestli tedy k tomu jsou eh, nějaké analýzy, jestli byste nám k tomu mohla něco říci. A druhá věc, to navazuje na to, na co se již ptal eh, pan Groš, a sice eh, síra. Emise síry nás teď velmi zajímají, protože je chceme snížit. Existují cíla, čísla o tom, že právě v severním Německu by se mělo vypouštět pouze 0,1%, nicméně mnoho zúčastněných stran říká, že to není možné dodržet, eh, že by se to muselo někam přesunout. To znamená, že otázka zní, eh, co nám k tomu můžete říci. Určitě existují nějaké možnosti, eh, jak, jak to tedy, jak toho dosáhnout. LNG, to je další téma, které musíme dále sledovat. Já si myslím, že E, všechno to je těm zúčastněným stranám již známo, ale musíme se tomu věnovat i nadále. A nyní ta hranice 300 kilometrů, která tu byla stanovena. Zabývali jsme se Bílou knihou komise a já se domnívám, že mohu souhlasit s panem Grošem v tom, že musíme zohlednit regionální specifika. Musíme e, si uvědomit, že v ideálním případě by e, těch 300 kilometrů mělo představovat určitou, tedy určitou hranici a že by tedy všechny další strany nebo další trasy měly být přesunuty do jiných způsobů dopravy, dejme tomu na vodu, ale co máme dělat, pokud tady žádné e, vodní toky například nejsou. To znamená, že si nejsem jistá, jestli ta hranice muž, e, je, jestli ji můžeme používat ve všech oblastech Evropy. Pokud jde o městskou mobilitu, tak tady máme velké rezervy, protože je to skutečně tak, že 50 e, osobních automobilů a cest osobních automobilů je právě na malých trasách do 5 kilometrů, to znamená v rámci města. Mnoho cest v rámci města je řešeno dosaženo prostřednictvím osobního automobilu a tady máme velké rezervy. Můžeme využívat například i kola na elektrický pohon. E, to je také e, velmi perspektivní oblast pro e, městskou dopravu. Já si myslím, že právě v tomto ohledu bychom mohli dosáhnout velkého pokroku a bylo by to dobré i z hlediska fyzické kondice, protože lidé, kteří se pohybují málo, by najednou mohli jezdit na kole a kromě toho by vytvářeli menší množství e, emisí. Děkuji a za zelené nyní pan Kramer. Děkuji vám mnohokrát za zprávu. To jsou skutečně alarmující čísla, protože nelze dosáhnout cíle, které si EU klade a myslím si, že to leží na řídících nástrojích, které EU má, ale nepoužívá je správně, či je používá nesprávným směrem. Máme tady nekalou soutěž hospodářskou, protože se zvýhodňují, její je doprava škodlivá životnímu prostředí, nemáme tady DPH na mezinárodních eh, letech, zatímco železnice to platit musí. 60% evropských peněz jde do silnic a jenom 20% do železnic a při takovém rozdělování se nelze divit, že tady máme zejména přepravu nákladů po silnici. A také se financují nesprávné projekty. Máme tady kofinancování například pro nové vystavení železnice mezi Stuttgartem a Ulmem. Ta má být nově vystavena, protože stará trasa je velice příkrá, která není vhodná pro nákladní přepravu. Teď za 3 miliardy platí, eh, staví nová eh, trasa, která také nebude vhodná pro přepravu nákladní. To znamená, problém nebude vyřešen, protože ta přeprava bude dále trvat na silnici. A myslím si, že tady by se mělo říci, že toto už by se nemělo akceptovat a neměly by se financovat nesprávné projekty hluku. Je to obdobné. Víme, že máme program za 10 miliard euro ale sanace hlukové zátěže jde jenom do infrastruktury. Z 5,1 miliardu bychom mohli eh, pomocí eh, jiných brzdných zařízení ve vagónech daleko rychleji docílit efektu pro snížení hlukové hladiny, čili používáme nesprávné nástroje a nemůžeme se divit, že nemůžeme dosáhnout těch správných cílů co se týče peněz, velké projekty mají prioritu a když prostě budou z poloviny hotové v roce 2060 nebo 80, to vůbec není zajímavé, protože to vlastně nepřispěje krátkodobě ke snížení emisí, ke elektroautům. Odkud přichází elektřina? a jaká je, jaký je celkový řetěz výroba, užití a recycling. Podle mých informací elektroauto není lepší než tradiční vůz. Německá ekologická agentura řekla, že tradiční uh, auta mohou snížit emise o 25%, použijí se takové materiály, které již jsou dostupné na trhu, to znamená doufat tady v budoucnost, ale použít to, co je dostupné. Zatímco elektroauta, vy jste hovořila o plošném uživateli, toto vůbec nevyužije. Mohu vám říct, že spolková vláda Německo do roku 2020 chce snížit na 30 hektarů na den eh, to plošné využití a zatímco teď máme 160 hektarů na den a tady se prostě nic nezmění. Máme tady eh, prognózy jednoho ústavu z Heidelbergu v Německu, že každé auto je eh, subvencováno tím, kdo si ho kupuje o 1500 eur. Já teda auto nemám, ale soused ano, máte taková výpočty také pro Evropu. Můžete říct si tolik a tolik dotací jde z kapsy daňového poplatníka do aut, ať má auto nebo ne. A poslední bod, o kterém jsem hovořila, to je ten testovací a využívací cyklus. Víte dobře, že se tady prostě eh, dělají různé kličky, abych rovnou neřekl, že se tady krade. Jaký máte recept na to? Děkuji. Děkuji, paní McGlade. Odpovíte na to první kolo. Děkuji. Děkuji rovněž za otázky. Na samém začátku bych ráda předeslala, že to je taková, bude kombinovaná odpověď k těm cestům kilometrů. Totiž obecně to zní rozumně, ale velice dobře argumentujete, že tady existují regionální rozdíly a ne všude je to proveditelné. My jsme si velice vědomi toho územního aspektu, například u fondu soudržnosti, investic a tak dále, a zejména z pohledu biodiverzity, protože samozřejmě tam se je otázka, jakým způsobem budeme takzvaně zónovat různé typy eh, dopravy a tam to se musí dále proskoumat energie a spotřeba. Ano, máme informace podle zemí a podle způsobu dopravy a je to i v té zprávě částečně, ale pokud se chcete k tomu vrátit, tak se můžeme na to eh, ještě podívat. Jedno, ta stavba v tom není, takže otázka je, energetická náročnost, eh, ani celý životní cyklus není zahrnut, tedy ten úplný ani to šrotování. Takže tam se musíme znovu ještě jednou na to podívat. Jednak na materiály, suroviny, i to, co se dá recyklovat, i to, co je nutné pro výrobu auta, jak kolik energie je třeba, tak jak sám říkáte, rovněž k recyklaci. Tam totiž eh, to je otázka takzvaných eh, Eh, vozidel na konci životního cyklu. Ale my na tom pracujeme a myslím si, že to by nás rozhodně zajímalo a rádi k vám přijdeme znovu, abychom se do toho lobby ponořili. Eh, síra eh, v těch palivech a v přístavech Samozřejmě tam jsou obrovské rozdíly mezi severem a jihem a tady rozhodně z hlediska ochrany životního prostředí na to musíme významně upozornit, že my už se snažíme o desulforizaci, ale síra tam stále ještě je. Vidíme dopady toho, že se e, síra vypouští a rovněž mm, e, mm, dioxid síry je významným ve srovnání s prekursory, například ozonem, vzniká doslova e, smrtící směs, takže není to něco, kde si to můžeme odškrtnout. Je tam silná motivace a musíme propočítávat rovněž poškození, kolik nás to stojí a my už eh, to propočítáváme, což zdůvodní, že nemůžeme od té problematiky odcházet. Zejména městská populace tady na severu, oni mají oprávněné obavy o úrovni síly ale je to mm, taková průřezová věc mezi kvalitou e, vzduchu, tam, když si přečtete obě ty zprávy, i tu, i tu, o níž hovořím dneska, tak bude mít komplexnější e, obraz. E, odkud pochází elektřina pro ty elektromobily? to je dobrá otázka. Dnes jsou různé odpovědi, různé reakce zemí na obnovitelné energie a pokud si uděláme takový celkový přehled, tak zjistíme, že většina zemí ty cíle plní ohledně obnovitelných energií a nejsou pochyby o tom, že e, v rámci každé členské země je kapacita e, poskytnout tu elektromobilitu ve městech. Otázkách samozřejmě je, jak je to podporováno e, z hlediska rozvodných sítí, zda na to máme kapacity, ale ty kapacity se zvětšují, sice ne tím tempem, jaké bychom si přáli, no ale to je znovu z důvodu například struktury pobídek a zdaňování. My už jsme se tím zabývali i dotacemi, ale z hlediska spíše energie A rovněž eh, tam byl náznak eh, určitého podporování i v oblasti e, dopravy. My určitým pobídka můžeme říkat i poškozující životní prostředí a to je i v energetice, i v dopravě. Ale my jim říkáme pouze pobídky a je to věc, která je důležitá, musíme se jí zabývat. Například z hlediska energetické účinnosti, ono to v té cestovní mapě je. My to vidíme jako důležitou součást pokroku k energeticky účinnému hospodářství. Je to pro nás zásadní. Zda se to má posunout i do fiskální reformy a obsáhnout to i zdaňování, daňovou politiku, to už je na členských státech. A jen abyste si mohli udělat představit, v současné době rozebíráme celou řadou členských států, které se chtějí zabývat fiskální reformou, eh, přesouváním eh, od eh, pracnosti na zdroje, té daňové politiky, takže je to velice dynamický proces, ty diskuse vlastně stále probíhají. Někteří z vás určitě jsou si vědomi, že v určitých členských zemích bude každopádně potřeba ještě jednou se na daňovou politiku podívat. Zejména máme-li více důchodců, méně lidí v aktivním eh, věku, méně zaměstnaných, takže tam ministerstva financí už se sami na to zaměřují. Nejde pouze o dopravní politiku, ale vůbec, jakým způsobem členský stát eh, těží eh, a získává prostředky. Eh, podíváme-li se na dopravní prostředí, to vypadá zhruba stejně v celé Evropě. Je to takový průměr. Nejsou žádné země, které by se odchylovaly nějak zásadním mm, způsobem od té takzvané směsi těch dopravních eh, způsobů. Naše propočty do budoucna. Zda se opírají o plnou kapacitu. Tady bohužel nevím, eh, dívám se na svého experta, hm, říká mi, že ne a eh, možná vám příště odpovíme, o jakou procentní sazbu té vytížitelnosti se to opírá a řeknu vám to příště nyní komise se snaží na to jít eh, komplexně a my jsme se tomu snaží přiblížit v tom balíčku klima energie. Snažili jsme se jít stejným směrem a jedna věc, kterou nabízíme ze svého hlediska je zamyslet se nad eh, tím, zda jsou všechna tato opatření opravdu reálná a zda se vzájemně budou pobízet k tomu, aby ten výstup byl z hlediska investic žádoucí. Nám jde o výstupy příznivé pro životní prostředí a v roce 2012 máme v úmyslu provést takový komplexní přehled eh, těch eh, podbalíčků, ať už to je eh, ze strany zemědělství, dopravy, životního prostředí. Zda ten součet je větší než části, anebo zda naopak, když se to vše sečte, potrhne, tak tam vznikají určité negativní efekty. Zatím odpověď nemám, ale čekám, že asi za rok budeme mít mnohem lepší představu v té oblasti. Hlučnost. Ano, tady asi máte pravdu. Krátkodobě tam jsou určité výhry a pokud by se mě někdo dnes zeptal, na co se máme soustředit a brzy se k tomu test cykl vrátím. Hlučnost, ano, to je opravdová opravdový takový um, endemický problém, který se vlastně týká úplně všech. My už jsme řekli, 100 milionů je vystaveno úrovním, které jsou nad uh, těmi um, ukazateli Světové zdravotnické organizace. A uh, nezlepšuje se to tedy univerzálně, tedy pokud se dá, ať už um, plánováním, prost sektorovým eh, plánováním nebo městskou zástavbou nějak, něčeho dosáhnout, tak to je velice důležité, protože to má vliv na každodenní život populace. A další otázka. Inteligentní eh, systémy a dopad na emise zda je bereme v úvahu. Ano, ale klíčová otázka zní, kolik retrofittingu například se dá provést v těch městských centrech. Máme Sevy, Barcelonu, některá města, která se opravdu tím vážně snaží zabývat. Například například právě využíváním těch eh, kol s elektromotorem. Ten testovací cyklus. Já už jsem přišla s takovou eh, tabulkou, která to zhrnuje a totiž právě eh, testovací cykl a souhra s těmi emisemi, například pokud si nastavíte 100 gramů v továrně, tak v praxi to pak je 140 gramů. To je sice zklamáním, ale bohužel musíme to více-méně s tím počítat, do té rovnice to zabudovat, protože sice eh, v ještě na půdě toho závodu, oni se to snaží testovat agresivně, ale v praxi to stejně ještě nestačí. Eh, využívání eh, pozemků Zda máme schopnost předvídat snižování eh, parku, automobilového parku. No, z toho, jak už vidíme, jak to vypadá v té infrastruktuře, tak tam už to má signifikantní dopad na životní prostředí. Jak středávání například znečišťujících látek půdou, eh, v zemědělství a tak dále. Takže ten strop, eh, urbanizace, infrastruktura, to, že tam je, to nám dělá starost totiž my jsme měli takzvanou analýzu těch horkých míst, kde už vlastně by se v Evropě vůbec nemělo nic e, stavět, kdyby už se nemělo žádné tvrdé, neprůchodné mm, mm, e, povrchy objevit. Takže tam jsme opravdu velice zranitelní a určité skupiny populace jsou v rizikovém prostředí. Děkuji, pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. A děkuji i vám, paní ředitelko, za vysoce zajímavou zprávu. V agentě 2020, také v Bílé knize komise, se hovoří o mobilitě budoucnosti. A komise nám v této souvislosti předkládá zcela konkrétní návrhy, právě pokud jde o modifikaci použití energie hranice 300 kilometrů to také hraje roli. Jestli to všechno je takto realizovatelné, nebo jestli na to bude eh, hospodářství reagovat jinak, to v tuto chvíli nemůžeme eh, říci, to nemůžeme odhadnout. Domnívám se ale, že v této souvislosti je důležité, abychom ne... všechny aktivity, které v tuto chvíli probíhají a které se týkají snížení emisí CO2, právě v oblasti dopravy koordinovali. To je ta nejdůležitější věc. My tady máme směrnici, která se týká emisí CO2 u malých užitných automobilů. To jsme tady vytvořili. Tato směrnice Eh, stanovuje hranici eh, na 135 gramů na kilometr. Eh, jsou tu tedy popsány technické inovace, pokud jde o spalování a tak dále. Já si myslím, že všechno musíme navzájem koordinovat a spojit. Rozhodující otázka v této souvislosti je to, že tedy potřebujeme jasnou statistiku, jasná statistická data o, jednotlivé, o jednotlivých nosi, nositelích energie. Kolik je spotřebováno na míly a jak se to v celé vyvíjelo za posledních deset let, jestli to tady eh, byl pozitivní vývoj. A eh, stejnou statistiku potřebujeme také pro cestující, tak abychom měli určitý výchozí bod a z tohoto výchozího bodu můžeme všechno ostatní posuzovat. Eh, můžeme tedy zastávat určitou strategii a říci, dejme tomu, že v námořní dopravě máme větší energetickou spotřebu o 27 a Eh, zároveň tedy zastáváme to, že by se nákladní doprava měla přesunout ze silnice na eh, vodu. To znamená, že všechny tyto strategie a záměry musíme pod, podpořit konkrétními daty. A jak říkala paní Majsena i e, pan Groš, e, musíme se ptát, e, jak je to se sírou, do jaké míry tady můžeme pracovat s tou sírou, aniž by to bylo škodlivé. To znamená, že pokud tady hovoříme o 0,1% síry v tom palivu, tak je to také otázka. Musíme se ptát, jestli by nestačilo, kdybychom pracovali s 0,5% a teprve potom eh, můžeme eh, tu hranici snižovat, až to bude technicky proveditelné. Já si myslím, že toto všechno jsou rozhodující otázky, protože zdroje jsou stále eh, vzácnější, především pokud jde o fosilní paliva a právě proto musíme mít k dispozici technické inovace, musíme je podporovat a já si myslím, že právě to je společný úkol oblasti životního prostředí a hospodářství. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A nyní pan Duran. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za uh, vaše informace. A dovolte, abych eh, vznesla několik otázek, eh, protože jsem vám velmi pozorně naslouchala. Rád bych konstatovala, že my všichni, vy, já, my jsme všichni naprosto schizofreničtí, protože na jedné straně se snažíme vidět, co bychom měli a museli udělat vlastně, jaká opatření máme realizovat tak, jak vy to říkáte ve zprávě pro optimalizaci poptávky a zároveň pracujeme na nabídkách a předkládáme nabídky eh, takové, eh, které nám způsobují spíše ztráty. Podívejte se například na transevropské sítě. My chceme prostě Eh, eh, tady mít veliké vlajky, ale potřebujeme mít také doplňkovou dopravu. Vy jste tady hovořila o, internaci, o internizaci externích nákladů, ale daňově upřednostňujeme určité sektory, eh, tady se podporuje prostě letecká přeprava, Eh, máme tady daňové úlevy pro veškerou leteckou dopravu a mohli bychom alespoň mezi sebou si říci, já sama jsem byla ministrní pro dopravu a je třeba, abychom skutečně byli realističtí. To nás zavazuje. Ale já si myslím, to mi umožňuje právě má zkušenost říct, že jsme naprosto schizofrenší, protože konstatujeme určité věci a děláme přesně všechno proti tomu místo proto. to Eh, když pomyslím na kola ve vesnicích a to všechno, samozřejmě si to všichni přejeme. Eh, já si myslím, že každý by měl mít kolo, ale otázka není přece tady je to jistě také urgentní opatření, ale je tady naprosto nutná kompletní změna modelu, modelu výroby, spotřeby, práce na nabídkách a nejenom tady jenom doplňovat eh, prostě určité záležitosti. To je přece ta otázka, kterou musíme eh, zodpovědět. To je otázka politická, to není otázka technická eh, a to říkám nejenom z titulu výboru pro dopravu, protože to se netýká pouze výboru pro dopravu, ale i dalších sektorů i průmyslu. A teď bych se ráda zeptala konkrétně Eh, co chápete pod tou otázkou zlepšení nabídky? Předkládat, na, předkládat návrhy, ale jaké? Kde? Eh, jak si v ekologickém záměru, vždyť vy jste sama řekla, že se tady všechno mění, že tady hrají velkou roli hospodářské otázky a nejenom otázky ochrany životního prostředí. A pak se dostaneme okamžitě k modelu spotřeby. A to je model, který určuje způsob dopravy. i s ohledem na klimatické změny. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Dovolím si, paní McLeod, sám přednést několik otázek. První věc. Domnívám se, že mezi uživateli a provozovateli dopravy existuje eh, určitý koncept, ať už je to správné nebo ne, že doprava a životní prostředí eh, je, eh, tedy že ten vztah je takový, že doprava je špatná a že ničí životní prostředí a mě by se mě by zajímalo, jestli bychom mohli tento koncept nějak opustit. Já jsem se dívala na vaši, díval na vaši zprávu na stránku 43. Možná, že některé poslance by zajímalo, že ve třetím odstavci se e, vracíte Eh, k tomu, že v minulých desetiletích eh, doprava na železnici eh, tedy se posunula o 40 a šlo to, bylo to dáno tím, že se otevřel trh s železniční dopravou. A já se tady dívám do sálu, jestli nám něco uteklo, protože my tedy chceme tvrdit, že tedy železniční doprava byla otevřena, že ten trh byl otevřen. A my jsme tím strávili mnoho hodin a neustále jsme říkali, že je potřeba učinit více pro to, abychom tady otevřeli trh s železniční dopravou. Já tady nejsem e, přesvědčen o tom, že tady můžeme souhlasit s výpovědí v tomto odstavci. Pokud půjdeme dál v tomto odstavci, tak se dozvíme, že 25 železniční dopravy, té vysokorychlostní želez, železniční dopravy, e, e, je, to, to, a to tedy znamená, že uh, ten zbytek stále ještě spadá na tu běžnou dopravu a většina například v mé zemi není elektrifikována, je to e, dýzlová doprava a to znamená, že to jsou problémy, kterým tedy čelíme v rámci e, této oblasti. Proto e, bych se chtěl zeptat, jestli, když čteme tu zprávu, to můžeme nějak porovnat se skutečností, jestli to tedy souhlasí a jestli to odpovídá to, tomu, co chceme udělat. A kromě toho je tu jedna zásadní otázka, eh, na kterou bych se rád zeptal. Eh, pravděpodobně je to otázka, eh, díky níž se stanete milionářem, ale otázka zní, jestli se podaří snížit mobilitu. V Bílé knize komise říká, že nechceme snižovat mobilitu. A samozřejmě, že někdo nad tím pozdvihne obočí a bude se nad tím pozastavovat, ale já se e, ptám, jaká je tady ta základní otázka pro uživatele dopravy a pro lidi, kteří jezdí autem, E, protože potřebují vyzvednout děti ze školy a protože e, prostě potřebují řešit další věci. To znamená, že mm, se ptám, jestli bez snížení mobility můžeme dosáhnout našich cílů. A kromě toho mě e, zajímají ty fiskální záležitosti. Michael vždycky argumentoval tím, že tedy pokud jde o leteckou dopravu a zdanění letecké dopravy a zdanění kerosinu, tak eh, to musíme sledovat. A já si nejsem jist, jestli vaše organizace s tím souhlasí, anebo jestli s tím naopak nesouhlasí. Zajímalo by mě tedy, eh, jaký je váš konkrétní názor na zdanění letecké dopravy a zdanění leteckého benzínu, protože eh, si určitě umíte představit, že v rámci ETS eh, tedy vybíráme poplatky za emise a že by to do toho mělo spadat. Pokud jde o tu fiskální reformu, tak bylo velmi zajímavé, co jste říkala o relativních nákladech ben, na benzín v autě. Skutečně domníváte se, že pokud jde o fiskální reformu, je potřeba zdaňovat více fosilní paliva? Ehm, já vím, že eh, lidé vždycky budou říkat ne, ale já bych se rád zeptal, jaká je skutečnost. Skutečně, myslíte si, že eh, můžeme dosáhnout toho, aby lidé podpořili tento koncept, že bychom tedy měli omezit příjmy zdaní v oblasti e, dopravy a že bychom to celé měli přesunout směrem k opatření v rámci udržitelné dopravy. Já jsem se setkal s mnoha e, dopra- ministry dopravy a jakmile se stali ministry financí, tak najednou jim někdo vyměnil čip a začali uvažovat úplně jinak. Já si myslím, že toto jsou ty zásadní otázky, které si musíme položit. Pokud tuto myšlenku máme prodat lidem, pokud o tom máme někoho přesvědčit. My tady musíme přesvědčit lidi o tom, že potřebujeme udržitelnou dopravu, ale zároveň nesmíme lidem říkat, nemůžete jezdit na dovolenou, nemůžete používat svoje auto a podobné věci. McLean. Takže paní McLean, prosím, můžete odpovědět. Eh, děkuji. Začnu tou schizofrený, protože si myslím, že to dobře vystihuje situaci. Neplatí to pouze v dopravě, platí to také v oblasti vody a v dalších oblastech. Je tu eh, nepoměr mezi nabídkou a poptávkou. My musíme tady sladit zdroje s naší spotřebou. Já si myslím, že pokud chceme věci řešit prostřednictvím trhu, Eh, a pokud neuznáme, že ty zdroje jsou vzácné, tak je to velmi obtížné. Pokud totiž si neuvědomíte, že ty zdroje jsou vzácné, tak to nefunguje. Eh, my máme mnoho aut, máme <clears throat> velké, velkou nabídku, pokud jde o auta a proto není divu, že eh, spotřebitelé nedostali zatím správný signál. Někdy to vypadá, že ty dobré možnosti jsou dokonce příliš eh, výhodné. Proto tedy potřebujeme tu fiskální reformu. Skutečně potřebujeme eh, odměňovat prostřednictvím mnoha mechanismů, ať už to bude eh, daň nebo pobídky, skutečně musíme odměňovat dobré chování. Lidé musí být odměňováni za to, že dělají správné věci. A jestli ta správná věc je to, že tady budeme mít mobilitu jako dneska, to je také zároveň odpověď na vaši otázku, pane předsedo. Já si osobně myslím, že aspirace, které eh, lidi měli v minulosti, ty nároky, které lidi měli v minulosti, uh, už narazily, protože to byla hospodářská krize. A samozřejmě, že už je omezena ta možnost létat na uh, vzdálená místa na dovolenou. To znamená, že my se musíme nejprve zamyslet, co myslíme mobilitou v 21. století. Domnívám se, že ta dnešní argumentace eh, probíhá a musí probíhat na eh, sofistikované úrovně. Nicméně eh, kvůli hospodářské krizi se to neustále točí kolem financí a druhá nejdůležitější otázka je bezpečnost. A já si myslím, že právě tak to musíme argumentovat. Nejde o to, že životní prostředí a doprava jsou nepřátelé. Já si myslím, že platí spíše opak. Máme tady silný argument pro to, abychom tedy in, uh, zjednodušili investice do čisté dopravy, ať už to budou elektromobily anebo eh, další eh, plánování v této oblasti. To jsou tedy ty eh, možnosti, které máme, ale já si myslím, že ty možnosti nevyplývají z vlastní politiky, ale že musí vyplývat ze sociálních potřeb a že tady potřebujeme se držet toho, co máme dnes. Potřebujeme eh, mix jednotlivých způsobů dopravy a potřebujeme tu mobilitu v dnešním eh, slova smyslu. Musíme se vždycky dívat na to, jestli to eh, lidem pomáhá, jestli jim tom pomůže žít lépe a jestli si to mohou dovolit. Proto si myslím, že mobilita má mnoho vrstev, že jde o to, eh, jestli eh, si to lidé mohou dovolit. A já si myslím, že je to stejná věc jako v oblasti voda, vody, protože určitě je to tak, že mobilita není základním právem, ale takřka je něčím podobným, protože lidé cítí potřebu pohybovat se, mít možnost se pohybovat. A potom je tady jedna vrstva mobility, která spočívá v tom, nebo ta otázka spočívá v tom, jestli si tu mobilitu můžete dovolit, jestli to můžete zaplatit. A my se vždycky musíme zamyslet nad tím, o čem hovoříme, když e, uvažujeme o mobilitě. Například e, v městské dopravě. Jak můžeme tu, e, tu mobilitu, kterou potřebujeme realizovat? Tak to musí probíhat to plánování. Nejde pouze o místní plánování, jde o obecné uh, diskuze o městech a o benchmarkingu v rámci městech. To znamená, že skutečně je potřeba, abychom zlepšili městské plánování, abychom získali lepší statistické údaje o tom, eh, jak se žije ve městech, kde v tuto chvíli žije 75 lidí. A tím se zpátky dostáváme k podmínkám v rámci životního prostředí, to znamená eh, kvalita ovzduší, hluk, eh, možnost někam se dostat, to znamená doprava. Není, možná to není změna paradigmatu, ale je to určitá změna, paradigma, změna argumentace. Ehm, nejdůležitější problémy jsou v městské dopravě. Pokud jde o eh, dlouhé trasy, tak tady to záleží na konkrétních podmínkách v daném regionu jestli se bude jezdit po silnici nebo po vodě, jak bude probíhat ta nákladní doprava, tak to všechno záleží na tom, kam jedete a jaká je regionální situace. Já se té otázky nechci zbavovat, ba naopak, ale pokud jde o tu fiskální reformu, tak to z veřejného hlediska vždycky funguje. Pokud lidé vidí, že platí za něco, eh, co jim něco přináší, tak to je vždycky ten eh, nejlepší signál. Ale myslím si, že tu funguje taková základní potřeba, stejně jako v jiných oblastech, tak i v dopravě, že eh, je to invest, e, infrastruktura, do které musíme investovat. A já si myslím, že e, potřebujeme sezbírat argumenty a potřebujeme jasně ukázat, jaké jsou infrastruktury, které pro nás mají tu největší prioritu, které, do, které, do kterých tedy musíme nejvíce investovat. Já si myslím, že e, to je ta naléhavá věc. Rok 2020 eh, nastane za 9 let. Už nemáme moc času, nemáme na to, abychom stavěli silnice nebo měnili vozový park. A proto si myslím, že v tuto chvíli jde hlavně o to, abychom eh, předložili analýzu eh, toho, jaké budou pravděpodobné výsledky a jak je můžeme přesvědčit, předložit občanům, tak abychom řekli, že tady jsou tedy závažné priority, kterých se musíme držet v rámci těch fiskálních reform. Eh, trochu tady přesahujeme eh, naši oblast, musíme pracovat s ostatními. Eh, cenová Cenový mechanismus vás vždycky nedostane tam, kam chcete, potřebujete i jiné nástroje, abyste z toho dosáhli. Děkuji. Indeed, um... Děkuji. Děkuji, paní McGlade, jak za prezentaci zprávy, tak za odpovědi na všechny otázky, za reakce na komentáře. A nyní se obracím na naše členy, aby obvyklým způsobem ocenili takovýto postoj a vstřícnost. Děkuji. Mám přísné instrukce, že musím paní Megley doslova vypudit ze sálu, aby si stihla vlak. A děkuji kolegům, že vlak 10.30, takže děkuji kolegům rovněž za to, že mě v tom pomáhají. Výborně, kolegové, jako další tady máme paní komisařku. Máme ji tady? Ne, tedy pětiminutová přestávka, nevzdalujte se příliš, tak aby, když, jakmile paní komisařka se objeví, abychom mohli okamžitě začít. Okay, colleagues, can I... Výborně, kolegové, obnovujeme zasedání. Vítáme paní komisařku Conny Hedegaard, to je paní komisařka pro uh, akci uh, v oblasti životní klimatu pro oblast klimatu máme pouze hodinku, takže nejdříve 10 eh, minut na úvod, paní komisařko, bych vás poprosil a pak budeme mít pár zajímavých otázek. Určitě členové se přihlásí, takže děkuji. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo jsem velmi ráda, že jsme měli příležitost vést bilaterální dialog a že jsem tedy měla možnost se setkat s některými váženými členy tohoto výboru. Neměla jsem možnost se setkat s výborem jako celkem, to znamená, že vám děkuji za tuto příležitost. Je Eh, to evidentní z hlediska mého portfolia. Eh, to, co děláme v oblasti dopravy, je velmi důležité, protože právě doprava je druhým nejdůležitějším zdrojem skleníkových plynů v rámci EU, protože tento sektor zodpovídá zhruba za čtvrtinu veškerých emisí. Eh, silniční doprava je samozřejmě největším zdrojem, představuje zhruba 70 veškerých emisí, které vznikají v rámci dopravy. Pravděpodobně budete vědět, že eh, cestovní mapa komise eh, pro nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050 ukazuje, že emise v jiných oblastech stále klesají od roku 1990 a v dopravě je ten trend opačný, protože v dopravě emise neustále narůstají. To znamená, že můžete říci, že v této oblasti dopravy jistě platí, že nemůžeme pokračovat dál tak jako dosud. To není možnost, která by připadala v úvahu. Bude potřeba, aby všechny zúčastněné strany v oblasti dopravy eh, snížily eh, emise CO2, pokud máme jako Evropská unie dosáhnout všeobecných cílů, které jsme si v této oblasti stanovili. Snížit emise eh, CO2 v rámci Dopravy je součást naší klimatické strategie a proto musím zároveň říci, že si velmi vážím toho, že výbor pro dopravu eh, se chce podílet na snižování emisí v rámci dopravy. Eh, je to v kontextu úvah o bílé knize mm, o dopravě. My jsme do té bílé knihy eh, přidali ještě indikativní cíle, které mají určité časové návaznosti 20, 2020, 2030, 2050 jde o to, aby do roku 2030 byly ty emise o 20% nižší než v roce 2020. To je samozřejmě eh, mnohem nižší cíl, ale my si musíme uvědomit, že eh, tady v této dopravě pociťujeme Eh, dopady i různých jiných oblastí. To znamená, že právě tato hodnota je realistická pro rok 2030. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby Evropský parlament potvrdil svůj cíl, to znamená minus 6% do roku 2050, minus 60% do roku 2050 ve srovnání s rokem 1990. Nicméně analýza ukazuje, že je to tedy eh, možnost, která je nejefektivnější z hlediska nákladů efektivnější než jiné možnosti, které tu jsou. Eh, pojďme se podívat na to, co můžeme udělat z krátkodobého hlediska. Já bych ráda navrhla tři konkrétní iniciativy, eh, na kterých eh, moje oddělení v tuto chvíli pracuje. Nejprve bych se podívala na emise z námořní dopravy. Nárůst skleníkových plynů v námořní dopravě podrývá snahy Unie e, o snížení emisí. Mezi lety 1990 a 2007 se snížily celkové emise e, v EU o 380 milionů tun. Nicméně nárůst emisí v námořní dopravě je 400 milionů tun. To znamená, že vidíte, že Eh, tady je naprosto opačný trend než v jiných oblastech. Eh, tento trend je neudržitelný, protože skleníkové plyny eh, jsou snižovány ve všech oblastech mimo mezinárodní dopravy. Všechno, všechny emise jsou totiž omezeny směrnicí o ETS. Podle údajů Mezinárodní, dopravy, Mezinárodní organizace pro námořní dopravu IMO by tyto, tento vývoj mohl vést eh, do roku 2020 eh, k úspoře 125 miliard dolarů. Skutečně je to podstatná věc, byla by to velká výzva a velká výhra pro celý eh, sektor námořní dopravy. Pan komisař Kalas a já jsme se dneska po třetí setkali se zúčastněnými stranami v, eh, do, eh, v v námořní dopravě Evropský parlament požádal komisi o to, jestli by nebylo možné do konce tohoto roku vyřešit situaci v námořní dopravě. Byli jsme tedy požádáni o to, abychom eh, předložili návrh. Následně jsme měli eh, tři velmi zajímavá jednání se zúčastněnými stranami na nejvyšší úrovně. Byli tu zástupci eh, loděřství, všech odvětví tohoto průmyslu a bylo jasně řečeno, že někde do dochází k selhání trhu, protože bychom mohli dosáhnout velkých úspor, mohli bychom získat mnoho peněz, ale nezískáváme je. To znamená, že to bylo přesně to, o čem jsme diskutovali. Snažili jsme se zjistit, jak bychom toho mohli nejvíce dosáhnout nejlepším a nejefektivnějším způsobem. Je tady potřeba, abychom se tomu věnovali mnohem intenzivněji, abychom si eh, stanovovali ambiciozní cíle, ale eh, komise v příštím roce na základě eh, analýzy dopadů bude schopna představit další kroky. Není pochyb o tom, že eh, potřebujeme globální řešení. To je jasná věc. Druhá věc, o které bych ráda hovořila, je to, že tady eh, připravujeme revizi legislativy skleníkových plynů z aut, z osobních aut a dodávek. Eh, to jsou velmi důležité věci, pokud chceme tedy snížit eh, celkové emise CO2. Bílá kniha poznamenává, že tyto emise představují důležitou součást celého konceptu. Jak pravděpodobně víte, máme tu eh, cíle, pokud jde o emise CO2 u nových automobilů a dodávek a musím říci, že to funguje. Emise CO2 z osobních automobilů jsou nyní, eh, mají nyní sestupnou tendenci a to dokonce více než eh, eh, na, na začátku. Emise z nových aut byly sníženy o více než 20 gramů na kilometr od roku 2010. Eh, dříve to bylo pouze o 10 gramů mezi lety 2000 a 2010, to znamená, že ten trend je skutečně pozitivní. Jsem velmi ráda, že mohu říci, že automobilový průmysl se vydal správnou cestou, že tady postupuje správně, že jsme si stanovili eh, cíl do roku 2015 130 eh, gramů a potom 125 gramů dále. Já si myslím, že to je dobře a že je dobré, že jsme schopni těchto cílů dosáhnout. Slyšeli jsme od automobilového průmyslu, že většina společností bude eh, schopna dosáhnout eh, cíle, které jsme si stanovili na rok 2015 již v roce 2012. To znamená, že dokonce předběhli ten náš plán, což je velmi pozitivní, protože to ukazuje, že pokud je, pokud eh, je k tomu nějak ponítíme, takže mají možnost se zlepšit. Eh, my se tedy snažíme o revizi eh, všech oblastí paralelně a zjišťujeme, že eh, ten pokrok tady je. Zahájili jsme proces veřejné konzultace a to všechno tady bude zapracováno do odhadu dopadů komise a do analýzy, která bude zveřejněna příští rok. Třetí věc. Připravujeme strategii pro snížení skleníkových plynů Eh, užitkových eh, vozidel. Eh, počítá se s tím, že by to bylo že tedy tato auta představují 26 z celkových emisí CO2. Zhruba to odpovídá emisím z vodní, tedy námořní a letecké dopravy a představuje to 5 veškerých emisí CO2, které vznikají v Evropě. To znamená, že je to skutečně velká záležitost nákladní doprava stále roste a postupně se stává nejdůležitějším sektorem. Nákladní vozidla se tedy musí stát eh, podstatnou součástí naší strategie v oblasti snižování eh, skleníkových eh, plynů a musíme je zapracovat do naší koncepce nízkouhlíkové ekonomiky, protože my potřebujeme větší účinnost pokud jde o spotřebu těchto vozidel. Komise řekla, že představí specifickou strategii tak, aby mohla snížit emise jak z nákladních automobilů, tak z autobusů. Tato práce probíhá a já bych ráda komplexní strategii eh, představila v roce 2013. Nemá smysl v tuto chvíli říkat, že již nyní tady zahajujeme těsné eh, konzultační procesy se všemi zúčastněnými stranami. Samozřejmě, že se snažíme eh, implementovat i stávající legislativu a jeden z důležitých dokumentů naší legislativy se stal eh, středem pozornosti právě v minulých týdnech. Dovolte mi, abych se nyní zastavila u toho, že bychom oblast leteckého průmyslu měli zavést eh, nebo doplnit do ETS. Ehm, Toto bylo schváleno v roce 2008 v parlamentu i v radě. E, třetí země společně, nebo vedeny hlavně e, spojenými státy, se vyslovily proti tomu. Nicméně pokud jde o implementaci této otázky, tak je důležité, abychom si uvědomili, že všichni e, komerční provozovatele z Evropy jsou v souladu s těmi pravidly. To znamená, že všichni tady dodržují legislativu. Někdy, když vidíte v médiích nějaké silné zprávy nebo silná konstatování, tak byste si měli uvědomit, že skutečně všechno je v souladu s legislativou. Možná jste e, zaznamenali, že e, pokud jde o vyjednávání s americkými leteckými spot, e, s, e, společnostmi, e, tak eh, veškeré nároky amerických leteckých společností byly zamítnuto, zamítnuty. Sahá to již do roku 2004. ICAO se snažil, snažila co možná nejvíce pracovat v, na, v našem zájmu, tak abychom tady eh, to zapracovali do systému ETS. Trading. No a zabudovat do toho rovněž ty regionální ETS eh, e Oni říkají, je to proti šikakské úmluvě, ale není to pravda. Ani by to nebylo proti OSN, FCC, ani tady to nejde o extrateritorialitu, ani není pravda, že se jedná o daň. Takže více méně bod po bodu ta předběžné stanovisko Evropského soudního dvora bylo velice jasné. Zdá se, že z právní stránky se argumentace oslabuje. Nyní se Spojené státy snaží tlačit po politické stran, stránce a tady je důležité, aby celá Evropská unie stála pevně na pozici toho, že se jedná o nediskriminační legislativu a rovněž vyjádřila jasně e, to, že nemáme v úmyslu ji nějakým způsobem novelizovat. Rada byla informována, my se snažíme rovněž to prosazovat a musím tedy s potěšením říci, že obě zasedání rady nás podpořila a rovněž minulý týden na zasedání ICAO jsme měli velice pevné, sjednocené evropské stanovisko a i podporu této legislativy. Tady to si myslím, že je důležité, abychom opravdu to vedli na zřeteli není překvapující s tím, že my už se celá léta snažíme bezúspěšně prosadit globální legislativu. Nyní, když jsme si konečně ustanovili určitou eh, regionální legislativu a mít ekvivalentní i opatření nebo eh, určité technologické specifikace, kterým se mohou ostatní přizpůsobit. Bohužel oni proti tomu bojují, ale to nás překvapit nemůže. Eh, pár věcí bych vám ráda vysvětlila, určitě k tomu bude mnoho otázek, možná možná i některé se vám rodí v hlavě. Jedna věc je proporcionalita toho, e, co děláme. Někdy v tisku nás může mnohé zmást, co čteme, protože na, já čtu různá čísla, například americká média tvrdí, že e, to stojí přes 50 dolarů toto na jeden let. A v praxi to vypadá tak, že pokud si vezmete například let z Londýna do New Yorku, náklad na cestujícího je asi 1,5 eura. A nyní z Frankfurtu do Beijingu, tam se jedná o 2 eura na cestujícího. z, do Pekingu. Takže alespoň si musíme vyjasnit, jak je to uměrné. Proč je to tak nízké na cestujícího? protože v té legislativě, kterou rovněž schválil Evropský parlament, 85 bude těch povolenek eh, zadarmo dáváno a pak ještě 82% eh, v tom druhém roce. Takže si uvědomme, jaký je vztah mezi fakty a tím významem té věci. Slyšela jsem i argument, bude to obrovský problém, protože se pak budou snažit letecké společnosti vyhýbat evropskému leteckému prostoru, budou létat před Arabské Emiráty a tak dále. Já nevím, já nikoho takového neznám. Nevím, zda vy znáte někoho, kdo by si mohl dovolit letět z Pekingu do Frankfurtu, aby ušetřil dvě eura, tak si raději přesedne někde mimo Evropu, přestoupí. Takže buďme realisty a rovněž nezapomínejme na to, že důvod, proč se do toho pouštíme, je, když si to zavedeme v našem leteckém prostoru a kdybychom se drželi pouze vnitřních přeletů, tak by tam mnoho těch společností se to netýkalo, protože se často létá nad mořem, tam najednou by nikdo za to nebyl odpovědný a najednou by si najednou letecké společnosti začaly vynalézat různé divné záležitosti, proč by teda nad Evropou nelétali a tak takže to je důvod rovněž, proč komise, parlament i rada se na tom dokázali shodnout, protože tak to je to nejlogitější. A na závěr měli jsme s mnohými zeměmi konstruktivní dialog o těch ekvivalentních opatřeních. My nikomu nediktujeme, co, jak by si to měli u sebe v leteckém odvětví uspořádat. Spíš jim říkáme, bylo by to dobré, kdybyste tam měli určitou ekvivalenci, protože tím bude dobrý základ pro dialog. Pokud máte něco ekvivalentního, tak pak, pokud přistanete v Evropě, tak budete mít e, tu výjimku. A tady nejzajímavější na tom je, že jsme svědky a zatím pouze hovořím o té veřejné doméně, například v Číně, že Čína právě zvažuje, zda by si mohla určit odvětvový sektor pro svoje, e, pro svoje letecké odvětví. E, zatím ještě nic konkrétního, ale oni nad tím pracují. A na závěr bych ráda podtrhla, že Evropa netrpí nedostatkem e, dobré vůle. Právě naopak, Evropa se chce legislativně věnovat e, snižování globálně emisí a i dalším pracím na celosvětové legislativě. Jediná věc ovšem, která vyšla z IKEA, zatím nechce se tomu věnovat a to by bylo dobré, kdyby i oni se tomu začali věnovat, tak samozřejmě tomu bychom dali přednost a všichni by, všem by to prospělo. A nakonec krátce o dopravní infrastruktury. Inteligentní, udržitelné a e, plně komplexní sítě jsou e, konečným cílem pro jednotný trh a rovněž nejlépe prospějí těm cílům Evropy 2020. Dopravní sítě mají důležitou úlohu u eh, snižování uhlíkové stopy v Evropě i dlouhodobě do roku 2050 v těch cílích a jak víte, je tady významná úloha v eh, podpoře růstu a pro nás je velikou otázkou, jak toho dosáhneme v tom komplexním obrazu. Proto je důležité, aby evropský rozpočet plně plně přispěl k eh, tomu zbavování uhlíku v dopravě a proto eh, budeme hovořit o Mezinárodním měnovém fondu, kde se 25% eh, věnuje boji s klimatickými změnami a tam se to musí sladit s cíly strategie Evropy 2020 a zejména s cíly přípravy na nízkou uhlíkovou ekonomiky návrhy legislativy v dopravě eh, podpoří eh, hladký přechod eh, mezi různými způsoby dopravy a rovněž se budeme snažit podporovat přesun z silnic na jiné způsoby na vodu, na ehm, železnici. E, nejde jenom o podporu tedy e, budování e, nějakých silničních tahů, ale chceme podporovat i způsob, jak strukturních a infrastrukturních fondů využít k těm jiným způsobům. Modernizace hospodářství by mělo přinést velký počet výhod, tvorbu pracovních míst, mělo by být účinným využíváním právě a infrastrukturní cíle by měly e, tuto žádost podpořit. A nakonec, čeho se snažíme dosáhnout? My chceme uvažovat průřezově, e, nejen v těch silech. Nemůžeme si představovat, že tady je plánování, tady je doprava, klima je tady a růst je tady a ještě energetika by byla zvlášť. Ne, vše je natolik propojeno, že my musíme eh, k dosažení maximálního účinku skloubit naše uvažování, naše politiky a eh, snažíme se eh, toho dosáhnout ve spolupráci s MMF a doufáme, že parlament náš, nás v tom podpoří. Děkuji. V rámci toho mnoholetého finančního rámce tedy děkuji, paní komisařko. Nyní se nejdříve obracím na koordinátory. Máme už pouze 35-40 minut, protože pak paní komisařka je pozvána na výbor pro eh, průmysl. Takže pokud některý člen nesouhlasí tady s jiným členem výboru, nerad bych, abyste se tady víceméně bavili mezi sebou. Prostě počkejte, než na vás přijde řada a na začátek pan Groš. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, pane předsedo. Sedíte tady na výboru, který je si velmi dobře vědom toho, že doprava je hospodářsky nesmírně důležitým aktérem, na což někteří zapomínají a samozřejmě klade veliké výzvy na životní prostředí a přístup, který jsme ukázali v posledních letech, jakož i opatření, která jsme podpořili, i způsob, jakým přistupujeme k Bílé knize, vykazuje určitou koherentnost a rovnováhu mezi oběma aspekty, které nemusí být vždy rozporu a které se mohou rozvíjet doplňkově. Abychom podpořili tuto komplementaritu, potřebujeme základní pravidla. Nechci zaobírat se jednotlivými tématy, ale poukážu na jednu věc legislativa a směry, které si dáváme, až budou eh, schváleny, měly by být uskutečněny. A když teď hovoříme o Bílé knize pro dobu 2020 až do konce roku, do roku 2050 a dovolíme si pohled zpět, sedí tady někteří, kteří se zaobírali také Bílou knihou 2000. Pak komise a parlament si musí společně položit otázku, jak to vypadá s cíly, které jsme nedosáhli. Za druhé, musíme si dát prostředky pro provázování této politiky, mimo jiné finanční prostředky. A i tady je finanční zdaňování důležitým aspektem, který samozřejmě souvisí eh, se zásadou subsidiarity, ale také podpora výzkumu a vývoje. A když pak vidíme význam eh, v oblasti životního prostředí a celkově pro tento balíček, zejména pro dopravu, a když vidíme, jaká závažnost eh, je kladena ze strany komise, tak mi tady tak trochu chybí koherence. A za třetí, a to je ta koherentnost, o které hovořím, potřebujeme posílenou koherentnost a sice na evropské úrovni. Vezměme si příklad. V oblasti životního prostředí by se dalo dobře investovat podle zásady platí znečišťovatel. Znáte naše potíž, prosazení tohoto tématu a správného uskutečňování. Sice prostředky, které bereme, by mimo jiné měly být také nasazovány opět pro dosažení čisté dopravy a to je takřka téma tabu. Za druhé, co se týče koherentnost na evropské úrovni, vezměme, vezměme si Single European Sky. Víme, že uskutečňování této legislativy, která v roce 2012 by měla přijít co nejrychleji, zhruba 20% úspor může znamenat. To znamená daleko víc než to, o čem jsem hovořil. To znamená, že se to vyplatí, protože se tady jedná o politická rozhodnutí a ne o velká ekonomická rozhodnutí, by se přece vyplatilo vyvíjet daleko větší tlak v této oblasti, protože tady bychom daleko rychleji mohli dosáhnout výsledku. Koherence taky uvnitř komise. Já bych teď tady nechtěl tady se zaobírat detaily, ale víme, že tady jsou rozdíly vpravo vlevo a bylo by důležité, aby i z komise zazníval hlas, že zda stojíte semknutě za touto, pobyli, za touto politikou, že mobilita je důležitým řešením. Uh, a nebo jsou tady jiní komisaři, například pro eh, průmysl, kteří se domnívají, že je třeba ubírat se jinými cestami. A k tomu, co jste říkala závěrem, eh, komise stojí skutečně semknutě zatím i parlament, zatím, co chceme mezinárodně prosazovat. To je ta koherentnost, kterou musíme prokázat a má obava, a to je teď poslední téma, je, že když činíme rozhodnutí, Až do poslední minuty čekáme, zase vyskytnou problémy a pak třeba zase změníme problém anebo odložíme naše rozhodnutí tak, jak jsme to udělali s likviditou. Možná, že to znáte trochu méně, toto téma. Ale my už jsme to zažili tady ve výboru, kdy jsme varovali a říkali jsme, uskutečňování této legislativy je zamýšleno na to a tu dobu, ale země do toho nepůjdou. A pak eh, jednostranně ze strany komise došlo k rozhodnutí prodloužit přechodnou lhůtu a uskutečnit jiná opatření mimo parlament, i když parlament měl vlastně ve spolurozhodovací fázi. A tomu bychom měli rozhodně zabránit, alespoň v této fázi. Eh, zejména eh, mm, začínali tady ten konflikt s Amerikou, musíme zabránit nesemknutosti. Je, je třeba, abychom zachovali věrohodnost jak komise, tak parlamentu. Když se nám to v této choulostivé oblasti stane ještě jednou, tak vám mohu říci, že můžeme zapomenout na jakoukoliv bilaterální diskusi mezi Evropou a dalšími, protože můžeme říct si dnes něco rozhodneme a když vy nechcete, tak my revidujeme naše rozhodnutí a to tedy z mého pohledu by byl velice špatný signál. Proto bychom chtěli vás opravdu požádat, pakliže s komisí a s radou chcete pokračovat na této cestě, aby už jste neustoupili ani obíč. Děkuji za Sd. pan Al Alkadraj. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, velmi vám děkuji za tento úvod. Nejprve mi dovolte, abych navázal na to, co řekl Mathieu. On řekl, že jedna věc je to, že tedy přijímáme legislativu, že vydáváme zákony, ale druhá věc je to, jak jsou ty zákony uváděny do praxe. V mnoha oblastech eh, dopravy zjišťujeme, že není vůbec jednoduché ty zákony realizovat. A já si myslím, že právě to je dobrý příklad pro to, abychom ukázali, že tady máme ještě velké rezervy. V podstatě jsem ale chtěl položit dvě doplňující otázky. Vy jste jednak hovořila o tom, že musíme přijmout konkrétní opatření v příštích měsících a to se týká především námořní dopravy, osobní přepravy, nákladní přepravy a tak dále. To všechno jsou opatření, která nepochybně přinesou dobré výsledky. Už jsme upozornili na určité úspěchy, které jsme v, te, v tomto ohledu dosáhli, ale ta cesta není jistě jednoduchá. A největší zisk nebo efekt, který můžeme očekávat dlouhodobě, spočívá v tom, že prostředky v oblasti dopravy budou používány jiným způsobem, že tady dosa- do- dojdeme k tomu, že eh, se přesuneme k jiným způsobům dopravy. To je ten modal shift. Eh, různé druhy dopravy budou poskládány tak, že se budeme věnovat tomu, co je nejefektivnější. Samozřejmě, že e, k tomu vede ještě dlouhá cesta. A otázka zní, jakou roli budete sehrávat vy osobně v tom, abychom nějakých e, výsledků dosáhli již krátkodobě, e, v krátkodobém horizontu. My jsme si pročetli vaši bílou knihu a souhlasíme s těmi dlouhodobými cíly, souhlasíme s tím, co jste si stanovili. Nicméně jste si to stanovili cíly na rok 2050 a bylo by velmi dobré, kdybychom již dříve mohli rekapitulovat a kdybychom nějakých výsledků mohli dosáhnout již dříve. To je tedy první otázka. A druhá otázka, ta se týká systému ETS a leteckého, letecké dopravy. Existují e, zákony v rámci EU, hlasovali jsme o nich a já se domnívám, že máte pravdu. Vy jste to ještě jednou zdůraznila, řekla jste, že společnosti se eh, nebo společnost se mm, na to připravuje, že se tomu přizpůsobila, což je určitě dobře, ale celé to má ještě politickou dimenzi, což jste taky zmínila. A proto bych na vás měla ještě jednu otázku. Do uplynutí lhuty máme ještě dva měsíce. Víte, že ve Spojených státech reagujeme poměr, reagují poměrně e, přísně Eh, v americkém kongresu. To znamená, že bych byl velmi rád, jak hodnotíte eh, tyto hrozby. Myslíte si, že ty hrozby jsou pouze prázdná slova, že eh, se americká strana snaží získat nějaké ústupky tímto způsobem, nebo jste připravena na to, že skutečně dojde k nové vyjednávací válce v tomto ohledu? Jinými slovy se ptám, jaká opatření byla přijata proto, abychom se snažili přesvědčit třetí státy o tom, že je skutečně potřeba podniknout tyto kroky a uskutečnit to, co je předmětem legislativy, protože já bych rád věděl, jaká opatření jsou připravována na politické úrovni, tak abychom se, abychom se snažili eh, to celé uskutečnit. Pro případ, že ty problémy budou existovat i nadále. Jak na to budete reagovat příští rok? Děkuji. Thank you, Mrs. Meissner. Děkuji, paní Meissner. Ja, danke schön, Herr Präsident. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedu, děkuji, paní komisařko, za vaši angažovanou zprávu. Máte samozřejmě pravdu. Začněme tím, že se nelze na ty věci dívat odděleně, životní prostředí, tady výroba, tady doprava, tady, že na všechno je třeba pohlížet komplexně, to je správné, v praxi to je někdy obtížné ale chceme-li dosáhnout ekologických cílů, tak musíme samozřejmě vidět ve nejrůznějších politických oblastech, co kde můžeme dělat. Na Doprava je nesmírně důležitá, to řekl Matthew Graš, je to nesmírně důležité pro vnitřní trh, potřebujeme veškeré druhy dopravy. Tyto druhy dopravy jsou různé, různě ekologické závažnosti. V některých oblastech bychom se měli pokusit dosáhnout zlepšení nejenom v oblasti dopravy, to se týče infrastrukturu nebo volby jiného dopravního typu, který by byl třeba ekologičtější, bude-li to možné, ale musíme také hledět na výrobu. E, dosahuje se mnohé co má za výsledek ekologičtější dopravu, třeba když se použijí jiné materiály, jiné konstrukce. Máme tady jiné materiály pro automobily, jiné materiály pro letadla. Letadla se staví lehčí, to znamená, že způsobí méně emisí, eh, protože spotřebují méně eh, nafty, méně pohonu. Eh, u lodí máme různé možnosti pohonu, například v přístavech, Tady máme ekologicky chráněné zóny. Samozřejmě e, je třeba snažit se dosáhnout optima všude, potřebujeme také správnou infrastrukturu. Proto je třeba zohledňovat celou řadu aspektů, například v námořní dopravě u lodí máme lodě, které už se vyrábějí bez emisí škodlivých, ale potřebujeme odpovídající infrastrukturu, Eh, plyn je také tématem eh, u dopravy, které je nesmírně důležité. Pohon na plyn. Ale je třeba také konstatovat, že i vy musíte zohledňovat nejrůznější aspekty. Vy to i činíte, jste to řekla a, a řekla jste vlastně, že je třeba to všechno skloubit při pohledu na ekologičtější dopravu. Mám tady dva body. Jedna věc, eh, kterou stále přednáším. Inteligentní dopravní systémy mohou pomoci velice mnoho, protože <clears throat> můžeme mít účinnější dopravu a můžeme snížit emise. Samozřejmě na to potřebujeme odpovídající prostředky, abychom to mohli instalovat všude, protože to samozřejmě taky něco stojí vybudovat odpovídající infrastrukturu. To z Německa například dálnice, které mají různé obchvatové systémy, zabraňují zácpám a spotřebuje se tady méně paliva a tudíž méně emisí. Ale mám otázku také na leteckou dopravu, o které se tady tak hodně diskutuje, protože na jedné straně je od, vlastně úkolem ICAO postarat se o leteckou dopravu s nižšími emisemi, ale co v současné době chce Evropa, a to jistě správné, že chcete ETS uplatňovat i v letecké dopravě, ale my třeba v Německu v koaliční smlouvě máme, že německá vláda chce podporovat, aby to šlo bez eh, zkreslování hospodářské soutěže. A když se tady říká, že budou trestní cla zavedená pro určité linky, tak jak to budeme dělat, když už teď v USA se něco takového zavádí. A když říkáte, že Amerika do toho nepůjde, jaká, jaké možnosti ovlivnění tady máte? Mrs. Foster Felicio. Děkuji a nyní paní Foster. Thank you, Chairman, and, um... Děkuji, pane předsedo. Eh, Vrele, díky paní komisařce. Vítám ji. Je dobře, že slyšíme, že určité infrastrukturní, infrastrukturní projekty, jako například CZA, budou mít podporu a já jsem například tady s kolegy pro vesmír, hovořila eh, o té vesmírné infrastruktuře. Ta hrává v dopravě zásadní úlohu. Já tady nemám dost času, ale zkusím se tedy soustředit pouze na to obchodování povolenkami. Já budu upřímná. Paní Hedegaard tady tehdy nebyla, když to bylo zavedeno jako komisařka a Moje obavy se týkají toho. Já jsem rovněž tady nebyla. Já jsem tehdy pracovala v průmyslu a když se začalo hovořit o tom, že se i do toho obsáhne letecký provoz, tak z mnoha zdrojů se ode, ozvali hlasy, že to bude eh, obtížné, protože to není poplatek, to je daň a my se snažíme jakoby danit eh, letecké operátory z jiných zemí a nikdo, koho já znám, není překvapen, protože ono je to katastrofa. A z mého pohledu já, když jsem tady byla poprvé, tak eh, my jsme měli tu, mm, ten skandál s Hush Kids, protože tady se nejedná pouze o USA, eh, poté, krátce poté, co se komise rozhodla s tím přijít, tak 160 zemí napsalo komisi s tím, že se jich to týká, že nejsou spokojeny a prostě jsou ignorovány a celou dobu to tak je. Mně je líto, paní Hedegard, vy sice trávíte mnoho času o tom, jak jsou američané příšerní, jak nám nenaslouchají, jak to dělají špatně, ale já si myslím, že v DG pro životní prostředí by nikdo neměl být překvapen. Jak říká Shakespeare, příliš se bráníte, snažíte se hájit neobhajitelné a nyní to došlo k tomu momentu, že už si sama sobě věříte, že už věříte své propagandě. My přece nemáme právo nikomu na jiném kontinentu předepisovat, co má dělat, protože vy budete rozhodovat, pokud Čína řekne ano, my nyní máme ekvivalentní opatření. Vy jim řeknete, zda je to v pořádku a nyní například někdo řekne, ale nám se nelíbí, jakou má ekvivalentní například eh, ekvivalenci Brazílie nebo někdo. Kdo teda v tom bude takhle nějak si rozhodovat? Eh, pokud se snažíte jít krok po krůčku, tak já vám řeknu, že to není tak, že by už se všichni s tím smířili. Eh, Brazílie, Čína, Rusko, možná oni vám eh, se snaží vás uchlácholit, ale za vašimi zády to říkají jasně. Jedná se o jedno z nejnepraktičnějších opatření a jedno z nejméně populárních. Totiž tady se nejedná o ochranu životního prostředí, ale o zdaňování když se snažíme bojovat se znečištěním, já jsem zcela pro, ale tady nikdy o to nešlo. Jedna věc je mít eh, systém obchodování pohovolenkami a jeden eh, uzavřený systém a druhá věc je něco takového. Já už končím, pane předsedo. Shrnu to podtrženo. Já jsem tady za Velkou Británii, nyní si nasazuji britský klobouk, já tady reprezentuji své voliče a já se tážu, proč pro boha, když to má už v lednu vejít v platnost, vůbec nevíme ani, jestli někdo bude vůbec platit nebo bude zadlužený. Proč já bych měla podporovat takovou unijní, takový unijní systém, který na mé podnikatele uvaluje více daní a oni se snaží konkurovat celosvětově. Mají obrovský dodavatelský řetězec od výrobců přes letecký průmysl, přes eh, cestovní ruch. Já rozhodně nevidím v tom nic jednoduchého. Já si myslím, že vy si od toho myjete ruce, říkáte, že to bude v pořádku, ono to v pořádku nebude. A já bych ráda věděla, paní komisařko, kde máte ten záložní plán. Děkuji. Děkuji pan... a pan Kramer. Děkuji. I já děkuji za vaši prezentaci, za vaši přednášku a rád bych se postavil do protipozice. Nicméně v jedné věci máte pravdu, paní Foster. Jde skutečně o daňovou legislativu a daňová legislativa v oblasti letecké dopravy je asociální, alespoň je nesociální. To znamená, že to vůbec není přijatelné, protože evropský daňový poplatník každý rok zaplatí 300 miliard euro eh, leteckým společnostem, protože jsou osvobozeny od daně z kerozinu a těchto 30 eh, miliard eh, zaplatí obyčejní obyčejný člověk, který letí jednou nebo dvakrát, ale eh, profitují z toho ti, kteří eh, jezdí často, to znamená manažeři, kteří mají dost peněz. Systém emisí byl mm, eh, leteckými společnostmi při, přijat pouze tehdy, že eh, bude daň z kerozinu. To je jedno, jedno euro na 100 kilometrů. Je to o něco dražší než ETS a proto se ptám, pokud tedy přijde ten odpor, tak můžete říct si dobře, tak zaplatíte daň z kerozinu, z leteckého benzínu, protože dohoda z Chicago platí pouze tam, nebo tak, že eh, Eh, se to týká pouze benzínu, eh, eh, který je v tom letadle. Pokud jedete autem do Velké Británie, tak musíte platit daň, musíte tankovat, to můžete zavést. A já jsem přesvědčen o tom, že jakmile budete mít toto na evropské úrovni, tak všechny letecké společnosti na celém světě budou potichu, protože to bude drahé, dražší než ETS. Nicméně Evropa musí si být za jedno. Potom se nám to posadí, podaří prosadit. Uh, 85% eh, je <clears throat> také pochybné. My máme negativní zkušenost eh, s energetickými společnostmi, které také získaly eh, emisní povolenky zdarma. To znamená privilegování leteckého průmyslu nebo letecké dopravy, která zabíjí klimat, musíme změnit. Vy jste řekli, že na jedné straně nemůžeme chránit životní prostředí, na druhé podporovat eh, leteckou dopravu, jako by to spolu navzájem nesouviselo, ale v Evropě ty jednotlivé oblasti spolu prostě propojeny nejsou a hlavní strategií jsou peníze. My víme, kam ty peníze plynou, dělali jsme analýzy a zjistili jsme, že 60% jde do silniční dopravy, 20% eh, eh, evropských prostředků jde do železniční dopravy a tady musíte zasáhnout, tak aby se to změnilo, abychom tady měli limity, aby ta, ten poměr byl opačný. A pokud se podívám na velké projekty, tak Evropská komise financuje vysokorychlostní e, trať e, z Olmu do Stuttgartu, protože e, ta bývalá trať není vhodná pro nákladní dopravu a tak se prosadí vysokorychlostní trať, která také není vhodná pro nákladní dopravu. Mezi Vroclaví a Berlínem je Eh, také tady eh, vysokorychlostní sítě. Já si myslím, že právě tady musíte zasáhnout tak, aby investice byly učiněny eh, právě podle toho klíče, jestli díky nim dosáhneme úspěchu rychleji, protože ty velké projekty budou hotovy až za mnoho let a nebudete z toho nic mít v tuto chvíli. To znamená, že právě takto se na to musíme dívat. A další věc, o které bych se rád zmínil. Pokud jde o ochranu proti hluku, tak budeme mnohem úspěšnější, pokud budeme pokud budeme tady investovat do vhodných uh, materiálů. Já si myslím, že pokud bychom tak činili, tak bychom během deseti let mohli snížit uh, eh, hluk nákladní dopravy na polovinu. Pokud bychom měli jinou legislativu, tak by to tak bylo. A proto vás prosím, abyste se o to zasazovala, aby to bylo možné. Pokud jde o ty velké projekty, tak uh, tady uh, na Dunaji jsou velké zácpy a tam se tedy investují veškeré peníze. Já vám mohu říci, že v, nedě- v Německu jsme investovali 40 miliard euro do železnice a po 50 letech jsme zjistili, že eh, ty počty pasažérů se změnily pouze minimálně a v městské dopravě naopak došlo eh, k navýšení o 30%, ale tam se neinvestovalo a na evropské úrovni nemůžeme opakovat stejné chyby, které jsme udělali my v Německu. Nemůžeme investovat na špatných místech, protože my musíme investovat do ochrany klimatu. Nemáme čas. Velké projekty eh, ty přijdou až jako poslední, protože to trvá příliš dlouho. A poslední věc, vy jste řekla, že v průmyslu, eh, můžeme reagovat eh, rychleji. Není to trochu mm, blamáž pro Evropský parlament? My jsme tehdy řekli, že, že eh, oni se stěžují, že to nedodržují a nyní jsou rychlejší, než jsme čekali. My jsme E, my jsme zjistili, že oni ty cíle na rok 2015 e, dosáhnou již v roce 2012. E, nemůžeme neustále si stěžovat na ten průmysl. Najednou je, jsme trochu zahambeni, protože zjišťujeme, že průmysl je rychlejší, než jsme od něj očekávali. A úplně poslední věc, vy jste řekla, že emise v autech nebo z aut se snížily. To je pravda, ale v celosvětovém měřítku vzrostly, protože efekt toho snížení je kompenzován tím, že, stále, že jezdí stále více aut. To znamená, že my skutečně potřebujeme jinou politiku. Můžete to potvrdit, anebo ne. Děkuji. Uh, to... Děkuji zástupcům politických skupin a nyní se tedy podíváme na jednotlivé uh, poslance. Prosím, uh, abyste byli co možná nejstručnější. Paní Devejrak, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, jenom něco ke směrnici ETS, kterou schválil parlament v červnu 2008 velkou většinou 80, 90% eh, hlasů a který znamenal novinku pro ekologickou politiku, kterou očekávají naši občané. A několik týdnů eh, před eh, vstupem v platnost třetí země, rozvojové země vstávají a vlastně spochybňují rozhodnutí, které byla učiněna. A rozhodnutí rady, eh, která eh, pochází z minulého listopadu, demonstruje vlastně neznalost věcí eh, navržených v této směrnici. Jak víte, paní komisařko, máme tady pravidla minimis které vlastně vylučují stovku zemí a potom tady máme článek 25a, který umožňuje třetím státům uplatňovat ekvivalentní opatření pro klimatické změny. A teď jsme eh, konfrontováni s bezprecedentní situací a to je výsledek nedostatečné komunikace, nedostatečného vysvětlování. Paní komisařko, eh, zdá se, že vám nechybí přesvědčení a angažovanost a proto bych chtěla vyzvat Evropskou komisi, aby posílila dialog s třetími státy, aby se našla co nejrychlejší pozice, abychom zabránili všem rizikům nějakého právního ohrožení našich leteckých společností a našich podniků. A v letecké dopravě, vy jste to sama řekla, je třeba posílit naši pozici, protože tady se jedná o to, abychom obhajovali rozhodnutí, která činíme. A skutečně očekávám, že během několika týdnů si budeme muset blahopřát ke vstoupení směrnice ETS v platnost a že Evropa bude hovořit jedním jediným hlasem, abychom tady měli řádnou semknutost vůči našim partnerům. Děkuji. Thank you, Mr. Three minutes, Filip, if you could, please. Děkuji vám, Vlad, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já vlastně opravdu nevím. Vy žijete v nějaké paralelní realitě ve vašem ředitelství. Nevím, zda jste se vůbec doslechla, že existuje něco jako vážná globální hospodářská krize na tomto světě. A právě ta v současné době zaostruje na Evropskou unii. A my jsme zde, posloucháme vás a vy neustále se ubíráte cestou přísnějšího předpisového rámce, eh, ohrožování zaměstnanosti v Evropské unii, eh, více nařízení a vůbec neberete v úvahu to, co se kolem vás děje. Já se chci věnovat pouze několika málo věcem. Tady paní Foster už Eh, správně popsala, jak vypadá otázka v, otá, eh, v, u těch poplatků eh, v letectví a já s ní souhlasím. A nyní námořní sektor, zvyšování emisí. Já mám za to, že hovoříte o globální situaci na globální úrovni. A pokud opravdu k tomu navýšení došlo, tak samozřejmě bychom rádi to snižovali, ale potřebujeme globální řešení. Pokud my jako Evropská unie začneme se sami ubírat nějakou nezávislou cestičkou, kterou se budeme snažit něco řešit, tak jediným výsledkem bude, že ještě více uh, lodních společností, ať už operátorů a tak dále, přijdou o práci, které se ujme někdo jiný ze země, kde ten předpisový rámec není, kde to není legislativně upraveno. Já nemám nic proti tomu, pokud se budete snažit něco vyjednat na mezinárodních fórech, ale učinit z Evropy někoho, kdo pak bude v tom mezinárodní hospodářské soutěži znevýhodněn, to je upřímně řečeno opravdu hrubost. A další věc. Já reprezentuji volební okrsek, který který je vlastně tím uzlem, hlavním uzlem britského, britské dopravní sítě. Já tam mám stovky operátorů právě například v dopravě nákladní dopravě. A já jsem tam provedl takové, takový dota, takovou dotazníkovou akci a přišlo eh, výsledek, že Jedna věc, kterou nechtějí ani od britské vlády, ani od eh, unijních orgánů, je více právních úprav, protože oni už i tak trpí a mnoho z nich eh, zmizí. Což znamená vyšší nezaměstnanost v mém volebním okrsku. S tím já se nemohu smířit. Eh, paní Duran, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, chtěla jsem vám poděkovat za vaši rozhodnost. To, co se týče ETS, to je nesmírně důležité, ale ráda bych verifikovala, opravila jednu věc, která byla řečena. Eh, na adresu toho, eh, co se dělo mezi Evropou a USA, to je ten Eškit případ. Já si vzpomínám, byla jsem ministrině a měla jsem vyjednávat za belgického předsednictví o arbitráži v ICAO. A není to pravda, paní Forster, tenkrát to byla jiná věc. USA schválili legislativu, eh, která eh, chtěla posílit leteckou dopravu a i když prostě už byly mimo jakékoliv standardy, které měly splňovat. To je něco úplně jiného. My máme legislativu, a vy jste tady připomněla, Evropský soud, který nám dává zapravdu. Dnes není důvod, eh, proč bychom tady eh, měli prostě vzdávat boj, měli bychom skutečně mít vůli pokračovat v této otázce. Právo je na naší straně, musíme to dělat a uvidíme. Hrozby by nás neměly zastrašovat a uvidíme, jak bude možné zorganizovat arbitráž. Druhá věc, paní komisařko, jedna přesná otázka týkající se vozidel. Vy jste řekla, že tady máme protichudnou legislativu, kolega se na to také odkázal, jaké tady máme efekty, jaký dopad, čili neměli bychom mít příliš velký strach z průmyslu. Ale eh, chci se vás zeptat, protože tady máme nedostatečné výsledky, že by nebylo zapotřebí mít méně mocnější, méně silná vozidla, která budou jezdit pomaleji, což by drasticky snížilo emise. E, možná, že jde dělat jednodušší věci místo komplikovaných technologií, mít vozidla, která budou méně silná, která budou jezdit pomalej. Co si o to myslíte? Děkuji, pan Kork. Paní komisařko, nejprve bych vám rád poděkoval za to, že se velmi angažujete, že jste tedy mm, představila svoje ambiciozní plány, ale to mě přivádí k zásadní otázce. Máte eh, to domluveno se eh, vašimi komisaři. Změnili jste eh, svoje plány tváří tvář politické krizi, krizi důvěry, kterou zažíváme v Evropské unii. Vidíte něco jinak před, než před rokem nebo před dvěma dneska? To jsem se právě dozvěděl. Evropská komise varovala před obnovením recese v Evropské unii skutečně eh, bojuje to, o čem jste hovořila proti recesi? Je v této souvislosti skutečně dobré a pochopitelné, že v roce 2013 bude opět předložen návrh, pokud jde o emise busu, autobusů a eh, nákladních automobilů? Já o tom pochybuji. Děkuji. Děkuji, pane Kochu. A eh, bylo by dobré, kdybyste tedy mohla odpovědět eh, na názory eh, nebo otázky poslanců a vyjádřit se také k ETS. Děkuji vám a děkuji vám za nejrůznější podněty. Eh, máme Eh, několik minut, které bych ráda eh, věnovala ETS, ale vrátím se i k těm dalším věcem. Například standardizace námořní dopravy. Ano, my skutečně eh, letos v létě jsme měli úspěch v IMO. Snažili jsme se vytvořit index účinnosti pro nově stavěné lodi. To je tedy jeden krok směrem vpřed. Bylo to na evropský podnět, eh, navrhly to evropské státy. To je tedy jeden příklad toho, jak se snažíme eh, dosáhnout mezinárodního pokroku všude tam, kde je to možné. Pane Groši, vy jste se zmiňoval o implementaci. Mohu vám říci, že celá komise se setkala s různými předsedy výborů mohu říci, že pan Simpson to tam řekl velmi jasně. Implementace, implementace a zase jenom implementace. E, komise, členské státy, my všichni musíme být mnohem lepší v implementaci, proto s vámi naprosto souhlasím. A ještě jedna věc, vy jste zmínil výzkum a vývoj. Já se domnívám, že právě e, v těchto obtížných dobách není náhoda, že ve víceletém finančním rámci, který představila komise, jediná oblast, která dostala více peněz podle našeho návrhu, je výzkum a vývoj z 50 miliard na 80 miliard v příštím období. A já s vámi souhlasím, že v oblasti dopravy je mnoho věcí, kterým se v rámci výzkumu a vývoje můžeme eh, věnovat. Také v rámci logistiky. Včera jsem se setkala s jednou z předních eh, společností v rámci evropské dopravy. Pokud slyšíte, kolik oni mají eh, Eh, návrhu, jak můžeme využívat informační komunikační technologie, jak více můžeme využívat interoperabilitu, jak můžeme řešit ten nebo onen problém při překročování hranic. Já si myslím, že tady je skutečně spoustu věcí, které můžeme dělat. Pouze jde o to, abychom tedy lepším, inteligentnějším způsobem aplikovali i eh, KT, to znamená informační komunikační technologie. Proto jsme navýšili rozpočet v rámci výzkumu a vývoje. Byla tu řeč o inteligentním managementu dopravy. Tady je skutečně obrovský obrovský potenciál. Místo toho, abychom i nadále investovali do dalších dálnic, do dalších pruhů dálnic a e, zase e, zjistili po roce, že je to e, naplněno, že to zase nestačí, tak je potřeba tu dopravu rozprostřít a mm, řídit ji mnohem inteligentnějším a pružnějším způsobem. Je tu skutečně mnoho věcí, které můžeme v tomto ohledu dělat a já s vámi souhlasím. Je to stejné jako projekt Open Sky. Nem- můžeme někomu vysvětlit, proč tak eh, dlouho eh, trvá, než to takový projekt eh, Eh, realizuje. Je tu skutečně mnoho věcí, eh, které můžeme ušetřit. Můžeme ušetřit peníze i čas tím, že budeme eh, logistiku využívat inteligentnějším způsobem. To znamená, že já skutečně souhlasím s tím, že tyto věci můžeme sledovat. Já jsem včera na kolegiu komisařů řekla, že je tady mnoho věcí, kterými se musíme zabývat a doufám, že v tom budeme mít úspěch. Dovolte mi, abych v tuto chvíli řekla několik věcí, pokud jde o letecký průmysl. A také pokud jde o otázku toho, jestli jsem si vůbec všimla, že je tady nějaká hospodářská krize. Ehm, a pokud bych měla být tak otevřená, tak musím říct, že jsem od vás neslyšela žádný návrh v tom smyslu, jak tedy můžeme dosáhnout eh, toho globál, té globální dohody, o kterou vy žádáte. Ehm, my jsme se o to snažili mnoho let, znovu, znovu a znovu. A právě proto i nadále Eh, v Durbanu například eh, na konci tohoto roku eh, se budeme snažit právě o to, toto. Budeme se snažit o globální regulaci letecké dopravy, budeme se snažit o globální regulaci námořní dopravy, budeme se snažit to prosadit v ICAO a v IMO. Nicméně, pokud ta otázka zaznívá tady, pokud se ptáte na hospodářskou krizi, na tím spojené náklady, tak musím říci, že my v, komisi, v komisi se tím velmi zabýváme. Velmi chápeme závažnost krize, ale pokud máme vyvinout nějaké strategie v tom smyslu, jak Evropa může překonat krizi, tak nejde pouze o to, že tady máme finanční krizi. My se domníváme, že ta krize je spíše strukturální povahy že tu máme příliš nákladný veřejný systém, že tu máme příliš eh, nedostatku v rámci konkurenceschopnosti. Já se skutečně domnívám, že jeden, jedna z nejinteligentnějších, nejlepších věcí, kterou Evropa může učinit, je to, že budeme eh, působit a jednat efektivněji, účinněji z hlediska zdrojů a energie, protože my investujeme miliardy eur do různých eh, států, do Saudské Arábie, do Ruska a eh, to, za to si tedy kupujeme stále dražší ropu. Má to smysl? Má smysl investovat peníze mimo Evropu a kupovat si za to ropu? Nebylo by lepší nacházet účinnější, inteligentnější řešení v rámci Evropy? Já si skutečně myslím, že pokud budeme investovat do energetické infrastruktury, pokud budeme mít inteligentní sítě, inteligentní měřiče energie, pokud budeme mít lepší dráhy, pokud budeme mít energeticky účinnější budovy, pokud budeme mít lepší informační a komunikační technologie, tak máme skutečně obrovskou možnost, obrovský potenciál protože snížíme naši závislost na dodávkách energie zvenčí, zvýšíme bezpečnost eh, dodávek energie, ale také vytvoříme pracovní místa v Evropě, která není možno outsourcovat, protože pokud budete renovovat budovy nebo budete vytvářet energetické sítě, inteligentní sítě, tak eh, k tomu jsou potřeba pracovní místa. Tu práci neudělají Číňani, ale budou to dělat Evropané. A právě proto my eh, v tom spatřujeme cestu ven směrem z krize. My si uvědomujeme, že eh, v těchto oblastech je stále větší konkurence. Eh, energeticky účinná řešení, obnovitelné zdroje energie, toto je jedna z oblastí, která se rozvíjí nejrychleji, pokud jde o tvorbu pracovních míst. A na závěr mi dovolte, abych řekla, že jsme eh, zaznamenali to, že ten ekosektor, to znamená sektor spojený s eh, životním prostředí, byl nejdynamičtější, pokud jde o tvorbu pracovních míst. Zatímco v jiných oblastech počet pracovních míst klesal, tak tady jsme zaměstnávali více lidí. Ano, my jsme si vědomi toho, že existuje hospodářská krize a právě proto říkáme, že inteligentní politika životního prostředí souvisí s energetickou účinností a také to souvisí s tím, jak eh, použít tuto sektor, eh, tento sektor jako motor růstu. Eh, pokud jde o ten, tu leteckou dopravu, tak tomu tady zaznělo mnoho věcí. Já bych k tomu řekla pouze tuto věc. Já samozřejmě chápu, že tu jsou někteří, kteří eh, proto nehlasují. Můžete mít svůj názor. Já jsem to zdědila jako komisařka pro eh, klima. Je to legislativa, kterou přijelo 27 členských států, 80 Evropského parlamentu a komise. Já se domnívám, že ať už jste hlasovali pro nebo proti, tak tato legislativa tady prostě je. Všichni Evropani se pravděpodobně shodnou na tom, že pokud, eh, dejme tomu, eh, Čína, jako letos na jaře, na předních stránkách Financial Times eh, píše, že pokud tedy Evropa ne, ne, nezmění svůj postoj, tak se mm, děčíme tím a tím. Chcete skutečně Eh, to, že budeme číst takovéto titulky a že jakmile si přečteme takovéto titulky, tak řekneme dobře, tak změníme naši legislativu. Eh, já si myslím, že to nemůžeme omezovat na tuto oblast. Eh, to znamená, že já mám v tomto ohledu mnoho dobrých rad. Myslím si, že vedeme dobrý dialog. Eh, minulý týden jsme měli eh, delegaci v Číně, příští týden budu eh, ve Washingtonu. Skutečně můžete si být jisti, že naše Evropská služba pro vnější činnost se tomu věnuje a snaží se to propagovat na celém světě. Já se domnívám, že je velmi důležité, aby také volení zástupci v Evropském parlamentu uznávali to, že tady máme určité legislativní akty, které musíme prosazovat. Je v tom samozřejmě mnoho ironických věcí, jednu z nich zmínila paní De Veira. Některé věc, eh, strany proti tomu mm, protestují, některé eh, země protestují proti pravidlu de minimis. Eh, říkají, že toho nejsou tedy součást. Já si myslím, že jsem tu tedy nebyla, když se ta legislativa Eh, přijímala, ale nemyslím si, že je to tak hloupé, jak by to mohlo vypadat z této diskuze. Eh, konečně poslední věc, není to daň. Je špatně, pokud říkáte, že je to daň. Pokud by to byla daň, tak by to bylo velmi jednoduché, ale není to daň. A předběžný názor Evropského eh, soudního dvora byl takový, že to není daň. A navíc je to mnohem méně než jiné daně v této oblasti, ať už je to daň z leteckého benzínu a tak dále. Celý smysl té věci je to, abychom vytvořili pobídku. Pobídku pro leteckou dopravu, tak aby byla letadla energeticky účinnější, aby spotřebovávala méně paliva. Protože potom bude méně emisí. Pokud budete mít nová letadla, účinnější letadla, tak Eh, budete mít velké pobídky, pokud budete eh, méně účinný, tak eh, nebudete mít takové pobídky. To znamená, že můžete to ovlivňovat vším tím, co děláte a tak dále. Je to spousta věcí, kterých můžeme využít. A konečně poslední věc. Co za... My jsme se toho ujali i u jiných odvětví, která jsou přímo vystavená například konkurenci, um, mezinárodní soutěži a důvod, proč jsme to zavedli, je, že jsme si řekli, jak my to vysvětlíme. Jeden z nemnoha opravdu globálních sektorů, najednou by z toho byl vyňat, problém by neřešil a všechno zaplatí pouze výrobci, kteří samozřejmě si velice těsně konkurují a nemohou přímo to naučtovat pak eh, těm cestujícím. Tady se to cestujícím naučtovat dá, já jsem vám to tady vysvětlila, mohu vás ujistit, že velice těsně spolupracujeme s celou řadou zemí, Snažíme se nacházet vhodná řešení. A nyní eh, k tomu takzvanému eh, záložnímu plánu, plánu B. Já bych spíše řekla, zachovejme klid, spolupracujme s různými partnery, vyhledávejme řešení, nepředstavujme si, že 1. ledna najednou bude velký střed, velký třesk. Oni už vědí, kolik každý dostane těch povolenek na um, operátora, takže až v roce 2013 bude ten další krok, tom je hodně technických důvodů, ale nebojte se, nebude to tak, že na Silvestra se prostě vše um, proboří a najednou tady bude nějaká revoluce, vůbec ne, ale děkuji za takto upřímné příspěvky do diskuse, děkuji vám rovněž, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko nyní vám umožním, abyste si to eh, přesně tak prožila i s jiným eh, naším výborem, ale jsem vám velice vděčen, že jste se mezi nás dostavila a těším se na i další eh, těsnou spolupráci v budoucnu. Výborně, kolegové, takže když budu tedy uzavírat toto zasedání, tak ještě připomenu, že další zasedání bude pondělí 21. listopadu v 3 hodiny odpoledne. Pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům. Děkuji. Eh, schůze je ukončena.